hlasování. Rád bych věděl, zda souhlasíte s programem. Rád bych vám rovněž dal následující informace. Výbor pro rozpočet a výbor pro hospodářské a měnové záležitosti e, e, protože oba výbory jsou odpovědné e, v souvislosti článkem 55 a v souladu s výborem pro průmysl a dopravu v souvislosti článkem 54 jednacího řádu bych vám sdělil, že tyto výbory byly vybrány pro aktiv přenesené kravomaci eh, na zasedání komise v červnu tohoto roku. Evropský parlament a Evropská rada eh, stanovila seznam indikátorů, že výbor pro investice bude využívat nezávislou, tran, nezávislé transparentní hodnocení pro záruku provádění plánu Evropské unie. Eh, proto tato akt, tyto akty přinesené pravomoci se dostaly 30. července. Do této doby jsme nedostali jako sekretariát žádné námitky a v důsledku toho podmínky pro aktiv přenesené pravomoci jsou definovány ve článku 23 a Týká se to investických strategií. Pro všechny doplňující informace si můžete přečíst článek 55 jednacího řádu parlamentu. Et je dois m'assurer que vous avez bien reçu. A já bych se rád ujistil, že jste dostali návrh zápisu našeho zasedání z července. Eh, nemáte-li žádné námitky, může být tento zápis schválen. Nemáme tady žádné námitky? Rád bych nyní požádal našeho obecného zpravodaje a spolu zpravodaje za jiné sekce, aby nám sdělili, jaká je situace eh, před zahájen před, předtím, než postoj rady bude vyjádřen pro rozpočet 2016. Kolega Fernandez má slovo. Eh, todos kolegas. Relativ... Děkuji mnohokrát. Dobrá dopoledne všem kolegyním a kolegům. Toto je záležitost, o které jsme poměrně daleko sáhle již hovořili zde ve výboru a takhle na plenárním zasedání. Máme tu tady dvě usnesení. První se týká pokynů. To znamená, tam si stanovujeme priority pro zaměstnanost, malé a střední podniky, podniky obecně a také priority pro vnější a vnitřní solidaritu se zvláštním zaměřením na migraci. Zkusíme skutečně musí, musíme splnit závazky evropských institucí, které jsme zatím podnikli a respektovat také plán plateb a víceletý finanční rámec. Máme tady tady jasně stanovené priority. Ty podpořila i valná většina v Evropském parlamentu. Pokud jde konkrétně o priority, tak mohu pouze zdůraznit důležitost eh, migrační a uprchlické krize. Od začátku tohoto roku Evropský parlament věnuje zvláštnou, zvláštní pozornost tomuto tématu. Je naprosto nepřijatelné a zcela nevysvětlitelné, že Rada chce snižovat objem prostředků k dispozici a to právě v této oblasti. Jej to jde velice dobře, jak si podávat prohlášení a hovořit o svých záměrech, ale potom, když přijde eh, na řadu skutečná eh, aktivita, tak bohužel eh, dojde k tomu, že jak se, se nic nevykoná a komise s tím souhlasí. Jaké je tedy hlavní sdělení? Potom to vypadá tak, že Evropská unie nic nedělá, že jí to nezajímá, ale Evropský parlament chce něco udělat. Evropský parlament se zajímá o uprchlíky a migrační krize. Evropský parlament přichází s návrhy, ale rada jak si není schopná se shodnout na společné politice. A co je ještě horší, tak snižuje objem prostředků k dispozici na nástroje, které mohou skutečně v této oblasti pomoci. Takže my chceme zjistit následující. O co radě jde? O co chce rada učinit, aby jaksi se vypořádala s touto naléhavou situací? Nedělá nic, rada nedělá nic a navíc chce ještě škrtat to, co už je ve víceletém finančním rámci k dispozici na tuto problematiku. A jak můžeme tady přijmout to, že v okruhu čtyři se mají snížit závazky až o 450 milionů v platbách. Jak můžeme toto odsouhlasit? Jak můžeme přijmout 65 milionů v závazcích a 119 milionů v platbách pro předstupní nástroje? Jak můžeme například odsouhlasit i škrty 55 milionů v závazcích a 116 milionů v platbách, v rozvojových nástrojích a tak dále? skutečně rada v tomto směru je zcela bezcitná a skutečně si úplně protiřečí. Je obrovský rozdíl mezi tím, co říkají a co potom ve skutečnosti dělají. Protože seškrtávají rozpočet Evropské unie a na začátku, už od začátku tento rozpočet nebyl příliš ambiciozní, pokud jde o tuto problematiku. Pokud jde o Evropský parlament, konkrétně u této priority, tak my jsme vždy bránili stávající aky, stávající hodnoty, solidaritu a lidskou důstojnost. A nemůžeme tady akceptovat lhostejnost rady. Nemůžeme akceptovat to, že rada nemá žádnou společnou politiku, že nic nedělá a že ani nedává k dispozici potřebné prostředky. Problém skutečně spočívá v radě. Vidíme tam skutečně národní, řekněme, egoistické zájmy, sobecké zájmy. Solidarita v evropském rozpočtu je důležitá. Máme tady členské státy, které mají příjmy z fondů soudržnosti a tak dále. Ale zdá se, že najednou tyto eh, státy nejsou schopny se podělit o toto břemeno a přijmout svůj, svůj díl solidarity. Že solidarita totiž je obousměrný proces, ne jenom jednosměrný. A není možné na jedné straně přijímat prostředky a na druhé straně nebýt schopen nebo ochoten něco udělat sám. Jde tady také o ekonomiku, o konkurenceschopnost. Také už jsem zmínil tři priority, to znamená zaměstnanost, podnikatelské prostředí a podniky. V roce 2016 by také nadále měl pokračovat, měla pokračovat iniciativa pro zaměstnanost mladých. Už jsme sem přenesli určité částky, ale bude tam nedostatek, určitý nedostatek v roce 2016. Nicméně je nezbytné, aby tento program pokračoval a potřebujeme pro něj nezbytné prostředky, aby bylo možné plnit naše závazky. A je tady třeba, aby byly implementovány plány všech tří institucí EU. Samozřejmě musíme, je třeba splácet své dluhy. My už jsme tady jaksi donutili radu odsouhlasit tento plán plateb a teď rada skutečně musí eh, tento plán plnit. Je to spíše tak, že rada se nám snaží seškrtat rozpočet i pro eh, nástroj pro propojení Evropy a Horizont 2020. Když jsme schválili Junckerův plán, tak jsme učinili závazek. A ten závazek spočíval v tom, že uděláme všechno proto, abychom co do největší míry zmírnili dopad na nástroj pro, eh, pro propojení Evropy a Horizont 2020. Komise předstoupila s návrhem, ale rada měla k tomu přístup, který spíše měl být takovou provokací pro parlament, protože seškrtali rozpoč, rozpočet pro všechny tyto programy. Závěrem, abych to shrnul. Koreper schválil svou pozici, kde tady jsou škrty v 453 miliard, milionů eh, tedy škrt, pokud jde o závazky, a 1,4 miliardy eh, to je tedy seškrtaná částka v platbách. Toto jsou tedy snížení v návrhu rozpočtu Evropské komise. Ale už ten první návrh byl nižší než to, co bylo předpokládáno ve víceletém finančním rámci. Nicméně přesto Koreper přijal toto rozhodnutí jednomyslně, to znamená, že došlo ke snížení v porovnání s tím, co už bylo přijato. Bylo, došlo tedy ke snížení už poměrně tak omezeného rozpočtu. A v okruhu 1a navíc bylo také, eh, byly také škrty, 73 milionů pro Horizont 2020 a 205 milionů v platbách a také došlo ke snížení rozpočtu pro e CEF. milionů v platbách, 16,3 milionů euro v závazcích. A také došlo ke škrtům v okruhu 1b, A tyto škrty povedou k ukončení také k dalším škrtům v okruhu 2 a 3. I tam došlo k podstatným škrtům. Přitom jde o oblasti, které také souvisejí s problematikou migrace a uprchlíků. Eh, Rada neseškrtala určité důležité programy, eh, které se týkají azyl, eh, azylové politiky a migrace a vnitřní bezpečnosti. Nicméně došlo k snížení rozpočtu pro nástroj flexibility. Okruh 4, to se týká přímo migrace, 163 milionů v závazcích 450 milionů v platbách, to jsou tedy snížení navrhovaná. A jde, jak vidíte, poměrně o podstatné snížení prostředků. A to jde na úkor důležitých programů pro občany Evropské unie. Všechny tyto škrty jsou nepřijatelné. Také došlo k snížení rozpočtu pro agentury, jsou tam snížení v oblasti závazků, v podstatě pro všechny agentury a nic z toho není pro nás přijatelné. Rada představila argument v tom smyslu, že se snaží škrtat tam, kde je menší absorpce rozpočtu, menší využití prostředků, a to znamená tam, kde je, se hůře implementují projekty. Ano, je pravda, že existují programy, které jsou eh, vynikající, ale například v okruhu 1a nebo v okruhu 3 Evropa pro občany nebo třeba okruh 4. Tam jsou ty programy, o kterých jsem již hovořil. Je tam, jsou tam také programy pro prevenci konfliktů, snižování eh, chudoby ve Středomoří. Toto vše jsou programy, které jsou vynikající a přesto dochází ke snížení prostředků, které jsou k dispozici. Parlament tady má jasný mandát který byl schválen valnou většinou. To znamená, že musí považovat za nepřijatelnou. A proto tedy bychom chtěli využít nástroj flexibility, který by nám umožnil posílit platby a využít eh, rezervy, které máme k dispozici. A budeme eh, pokračovat zodpovědně. Máme své ambice a budeme se jich držet. a musíme žádat radu, aby splnila své závazky. A pokud jde o priority, které už jsem zmínil, tak chci ještě jednou zdůraznit téma migrace. Evropská unie má hodnoty, jako například solidarita, respekt lidské důstojnosti. A to jsou nescizitelné hodnoty. No, proto je naprosto nepřijatelné, a neuvěřitelné, že v oblasti rozpočtu rada říká, podívejte se, my v této oblasti nic dělat nechceme, chceme tento rozpočet seškrtat, rádi hovoříme, ale potom už méně rádi něco děláme. A občané Evropské unie potom budou obvinovat Evropskou unii z této situace a všechny tři orgány Evropské unie budou mít pocit, že nic neděláme. Ale Evropský parlament tady ukazuje, že skutečně se zhostí této své role, bude bránit své priority a skutečně chce s problematikou, v oblasti problematiky migrace něco udělat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Eh, vidím, eh, že po prázdninách jste v plné formě. Všichni kolegové, eh, po té, co jsme se rozloučili před prázdninami, vidím, že všichni jste dobře odpočatí, ale myslím si, že budeme mít velice živý začátek, co se týče rozpočtového plánu. Eh, je třeba, aby byl slyšen náš hlas. Děkuji Manuelovi a nyní eh, poprosím pana Depre, aby nám řekl něco k ostatním eh, oddílům. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu relativně stručný, protože už jsme schválili na plenárním zasedání rozpočet parlamentu, budeme mít eh, malý problém rozpočtu parlamentu, abychom věděli, jak nakládat s rozpočtovými důsledky pro organigram Evropského parlamentu a pro rozpoznání nových politických skupin eh, protože je třeba očekávat, aby se k tomu vyslovilo předsednictvo parlamentu. Co se týče jiných institucí obecně, máme postoj rady škrtat je neuvěřitelný. A my bychom měli pracovat na znovu obnovení návrhu komise s dvěma výjimkami. To první se týká Evropského soudu myslím si, že se plánuje reforma soudního dvora a proto je třeba brát náš organigram a rozpočtový plán velice vážně. To je jediný bod, kde budu žádat komisi a parlament, abychom šli nad rámec toho, co komise navrhla, protože já se domnívám, že je nezbytné uh, Eh, to provést a že by bylo nezodpovědné to tak nechat. Co se týče ostatních institucí globálně, jak už jsem vám řekl, jde o nastolení rozpočtového plánu, který předložila komise eh, s určitými korekt o kterých vám ještě řeknu, protože to souvisí s rozpravou, kterou budeme mít s hlavními směry, eh, které tady přednesl náš kolega Jose Fernandez. Toliko, pane předsed, vlastně, ano, ještě je tady pan předseda, toliko, pane předsedo, tedy k tomu, co mohu říci v tomto okamžiku. Um, kolik... Děkuji vám, eh, pane kolego Depre, a nyní otevírám debatu. Dám slovo stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Nejprve je na seznamu řečníku pan Maňka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi dvě poznámky. Jednu poznámku ke zprávě pana Fernandese. Podporuji to, co přednesl, co navrhl. Je tady potřeba opravdu zdůraznit nesystémovou práci a chaotické rozhodnutí rady, protože eh, lze to vidět i v oblasti migrace, kde si vzpomínáme, že u rozpočtu Frontexu jsme roky tlačili na to, aby tento rozpočet byl navýšen, protože situace je nezvládnutelná a až když se situace ukázala jako neudržitelná, tak rada z ničeho nic souhlasila s trojnásobným navýšením rozpočtu. Stejné je to i u plnění našich ostatních priorit. A to priorit, které si sama schválila rada, která se k ním hlásí, ale nedává na ně dostatek zdrojů. Já jsem stínový zpravodaj pro ostatní instituce, takže dovolte mi, abych k tomu řekl pár slov. K rozpočtu Evropského parlamentu o tom budeme diskutovat eh, odpoledne s panem generálním tajemníkem, takže o tom teď mluvit nebudu. A k ostatním institucím. Eh, Rada eh, krátila rozpočet některých institucí, aniž by to s nimi projednala a sami tyto instituce neví, proč rada toto krátění navrhla. Takže já s tím souhlasím a navrhuji, abychom v takovýchto případech vrátili rozpočet, rozpočet těchto institucí do, podobě navrže, do podoby navržené Evropskou komisí a abychom požádali radu, aby své škrty vysvětlila. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo paní Moody. Děkuji. Já bych jen chtěla zareagovat na to, co říkal pan zpravodaj a chtěla bych zdůraznit to, co říkal ohledně dvou priorit, které už byly vytyčeny pro rok 2016 a jeho rozpočet. A sice eh, růst podnikání a malé a střední podniky. Tak tady to jasně spadá pod rozpočet Horizont 2020 a je zapotřebí tento rozpočet posílit. A eh, zároveň s tím, eh, Eh, je důležité si uvědomit, že bychom se měli soustředit na to, co můžeme na evropské úrovni zvládnout nejlépe. A to je růst, zejména prostřednictvím Horizontu 2020. Zároveň ale je potřeba znovu zdůraznit, eh, že je tu obrovský problém eh, migrace a uprchlické krize, před kterým stojíme a že je zapotřebí zajistit, abychom si uchovali rozpočtovou odpovědnost za to, co můžeme dělat kolektivně v celé Evropské unii. To potom musí být provedeno na bázi tohoto rozpočtu. Takže děkuji vám ještě jednou. Děkuji, pan Kelmo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl také velice poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům a Dovolte, abych kolegovi Fernandezovi řekl, že v mnoha částech mu dávám za pravdu samozřejmě eh, patří více upřímnosti do oblasti rozpočtu. To znamená, že jednotlivé státy nemohou na jedné straně tvrdit, že chtějí všechno možné, ale nebudou pak ochotny k tomu to financovat. Naopak je třeba ovšem dbát také na to, že státy musí financovat rozpočet a proto musí být nalezena rovnováha mezi tím, co chtějí si členské státy dovolit, co mohou financovat a co lze tím dosáhnout. Že je třeba tady nastavit priority, to je samozřejmé. Tady už zazněla celá řada důležitých oblastí. Já bych však rád varoval před tím, abychom tady nebudili dojem, že všude tam, zejména v oblasti hospodářství, kde existují problémy, že je prostě zavolat EU, aby tady byl nějaký program, aby se to financovalo, pak už zase všechno bude dobré. Eh, myslím si, že by to bylo nejenom neufinancovatelné, ale byla by to naprosto nesprávná cesta, kterou bychom se ubírali. Eh, dělat jenom stále více a více to není žádná strategie. Tady je třeba zvážit, co vede vlastně k tomu, abychom měli větší konkurenceschopnost, více pracovních příležitostí, větší hospodářskou eh, schopnost to nebude doloženo tím, že tady budeme mít celé množství programů a budeme se snažit o tom, aby celá řada z nich eh, byla pokud možno co nejvíce financována k, ze prostředku Evropské unie. To nevede ke zvýšení konkurenceschopnosti. Je třeba mít priority. Můžeme se podívat tam, kde můžeme něco podnítit, něco rozhýbat tak, aby se z toho potom stal automaticky samoběžící proces, který by posiloval konkurenceschopnost schopnost. Já si myslím, že to je nejdůležitější. A zejména v oblasti tragédií migračních, které se tady odehrávají a v souvislosti s tím obrovským proudem, migrantů do Evropy, tady je třeba okamžitě jednat a tady bych byl okamžitě ochoten hlasovat pro více peněz do této oblasti, i když se domnívám, že k tomu musí existovat rozumná, rozumný společný koncept a něco takového jsem doposud neviděl. Samozřejmě, že je třeba nejprve snižovat tu současnou nouzovou situaci, ale když chceme vydávat evropské peníze, musíme mít tomu také odpovídající evropský plán, který zatím postrádám. Ten bychom měli vypracovat a pak ho učinit závazným, eh, protože se musím přiznat k tomu, že Evropa v současné době, aspoň podle mého názoru, ztrácí svou reputaci a přichází o ní. Víte všichni velice dobře, že Maastrichtská dohoda vůbec není hodna toho papíru, na kterém byla napsána. Máme tady Dublinskou smlouvu, která mezi tím také nestojí za ten papír, na kterém byla napsána. Měli bychom se bránit tomu, abychom dělali nějakou ehm, výstavní politiku, která nakonec nebude moci být dodržena ve svém prosazování. A to nám občané jen tak prostě nevezmou. Děkuji, pan Vali grazie. Ringrazio i due relatori. E... Ano, děkuji. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům a z mé strany pouze několik málo bodů. Pokud jde o ostatní oddíly rozpočtu. Rada vlastně eh, nějak zatím neovlivnila náš rozpočet, protože původně jsme eh, měli dohodu, že v podstatě rozpočet pro tu druhou instituci v podstatě necháme na pokoji. Snažili jsme se tady prostředky rozdělit co nejlépe, ale pokud jde o ostatní oddíly, tak tam rada navrhuje malé změny rozpočtu. Já bych se chtěl podívat na dvě konkrétní věci, na EHSV a výbor regionů. V minulosti možná byly důležité tyto instituce, protože zastupovaly zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelů v Bruselu. Ale Vzhledem k tomu, jak se vyvinuly instituce a legislativa v Bruselu, tak v podstatě jsou tyto instituce už irrelevantní, takže já bych navrhl, abychom provedli podstatné změny, zhruba řekněme, které by eh, obsahovaly asi 20% škrty, škrty v jejich rozpočtu. Myslím si, že tyto dva orgány by měly být v podstatě zrušeny, do minima, tedy minimalizovány, protože jsou to velké prostředky vydávané. Myslím si, že určitě snížení pracovních míst o 5% bychom tam mohli zcela jistě akceptovat. A myslím si, že bychom se měli zaměřit i na něco, do co je daleko důležité, důležitější. A sice na počet zaměstnanců těchto orgánů a jejich odměňování. Já se eh, snažím na toto zaměřit pozornost ve výboru pro rozpočtovou kontrolu dlouhodobě na toto téma poštu zaměstnanců a odměňování. A myslím si, že to je zcela disproporční, když se podíváte na to, co se děje v soukromém sektoru, když se podíváte na instituce, tak si myslím, že tady je celá řada lidí ve vysokých postech a je jich daleko více, než by bylo, kdyby ta organizace fungovala na soukromém trhu a ta struktura je prostě zcela nepřiměřená. Děkuji. Next speaker is Mr. Christoforu. Děkuji, nyní pan Kristoforu. Podle mého názoru e, je poměrně nešťastné, jakou politiku provádí Rada v rozpočtové oblasti a e, proto e, naprosto souhlasím s panem Fernandesem a mohu ho plně podpořit. Tato politika je sama o sobě rozporná, obsahuje v sobě rozpor. Když si přečtete ta teoretická prohlášení, která vydala Rada ohledně rozpočtu a ohledně evropské, evropské politiky, tak zjišťujeme, že vlastně je zapotřebí více peněz, ale v praxi mají být prostředky seškrtány což, se, což jde vlastně naprosto proti duchu prohlášení samotné rady. Jestliže Evropský parlament schválí rozpočtový plán s touto politickou náplní, pak nastane v Evropské unii obrovský rozpor. Bude to rozpor e, mezi, e, e, mezi politikou a penězi. V Evropském parlamentu říkáme, že chceme bojovat proti inflaci a Evropská centrální banka má přitom miliardy euro stranou a my bychom chtěli tyto prostředky využít na podporu růstu, ale přitom máme rozpočet, který jde naprosto opačným směrem. Tam se prostředky škrtají a to na úkor úkor rozvoje což naopak vede k deflační eh, politice. Takže politika Evropské unie je rozporná. Dá se možná říci, že vlastně nemáme vůbec žádnou politiku v těchto oblastech. A já se obávám, eh, že eh, vlastně nevíme, co chceme v Evropské unii a nevíme, co se stane a co se bude dít, protože rozpočtová politika je úplně v rozporu s politikou, která je jinak proklamovaná, tedy růst, rozvoj, solidarita, boj proti migraci, eh, řešení nezaměstnanosti a podpora výzkumu a vývoje a inovace. To všechno se naopak oslabí a zmenší. Takže opravdu tady si, si s tím lámu hlavu. E, Rada má jednu politiku a komise a parlament má úplně jinou politiku. Je samozřejmě dobře, že komise podporuje parlament, protože parlament nemůže něco takového sám e, anulovat, jak si anulovat tu e, tu, tuto politiku. My musíme mít na paměti eh, také následky těchto těžkých škrtů. Podle mého názoru jsou-li škrty nezbytné, eh, tak jsou určitě eh, oblasti, kde se penězi plítvá. A nad tím je potřeba se zamyslet. Dá se zeštíhlit byrokracie například. A tady byl už jednou zmíněn Evropský parlament. Tady já mám velké otázky místo škrtů eh, jsou tady lidé, kteří vlastně se sami sebe obvinují. Jestliže naším cílem je potvrdit eh, a posílit politiku rady, tak tady hned vidíme, jak se plýtvá penězi v parlamentu. Nicméně Evropský parlament má pouze 1% všech rozpočtových prostředků. E, místo toho, když se podíváme na zemědělské programy, které odpovídají 40% e, e, rozpočtu, tak tady opravdu je prostor pro boj s plýtváním penězi. Ráda by mohla leco spodniknout v oblasti zemědělské politiky. Myslím si, že tam bychom se měli obrátit v případě, že bychom chtěli bojovat proti plítvání. Když budeme zkoumat lupou pouze to 1% pro Evropský, pro Evropský parlament, tak si myslím, že to není tak prospěšné. A my bychom mohli říci, ano, něčeho jsme dosáhli, ale přitom ztratíme celkový přehled. A proto bych chtěl říci, co říkal Jose. My potřebujeme nějaké, nějaký základní politický směr a proto se musíme řídit e, patřičnou strategií. My bychom měli e, jak si zjednat pořádek v tom, co navrhuje Rada. Podle mého názoru tento rozpočet nepodporuje rozvoj, nepodporuje růst a není to ani rozpočet, který by podporoval solidaritu. To není vůbec rozpočtový plán Evropské unie, abych tak řekl. To je pouze jakýsi rozpočet, který si rada protlačila, proboxovala a my jsme nyní ve značné nejistotě, pokud jde o ty škrty. Měli bychom, eh, neměli bychom ztrácet celkový přehled eh, a měli bychom bojovat proti těmto škrtům. Děkuji. Nyní paní Tomás. Oui, merci, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat zpravodajům a říci, jak velice sdílím jejich analýzu a jak velice podporujeme jejich návrh. E, e, jistě budu možná příliš tvrdá, ale e, navážu na to, co tady zaznělo. Myslím si, že tváří v tvář radě musíme mít určité důsledky. Prostě tady se pořád žádá více evropských prostředků, ale eh, rada akceptuje, že se přispívá do rozpočtu stále méně. A e, samozřejmě tady se prohlašuje něco o uprchlících a podporu konkurenceschopnosti, podporu investicích, ale v, realitě, v reálu nedělá rada vůbec nic jiného, než škrtat prostředky, které byly e, na to naplánovány. Byla velice obtížná vyjednávání v rámci finančního víceletého výhledu. Bylo to velice obtížné a my bychom bývali očekávali, že kompromis, ke kterému jsme dospěli, budou obě strany respektovat Ehm, to už řekl pan Fernandez, rada nedělá nic. Každý rok dochází ke snižování rozpočtu ve srovnání s víceletým finančním výhledem. Už se hovořilo o problematice pladeb, o kterých jsme na tomto výboru dostatečným způsobem diskutovali. To znamená, eh, je tady situace, jako by tady se pohrdalo parlamentem a navíc je to velice neodpovědný postoj rady, eh, protože to, co očekává evropský občan od EU, aby konečně Evropská unie se vymanila z té neakce schopnosti a z toho dojmu, že je prostě naprosto neužitečná. A někteří na to poukázali, že členské státy prostě nechtějí přispívat eh, každým rokem. Když se podíváme na příspěvky eh, jednotlivých členských států, nemějí spočívat v tom, že stát řekne přispěju tím, přispěju tím, ale je to přece procentuální část která, rozpočtu a HDP, která nemůže být spochybňována či o které nelze diskutovat. A mm, a uvědomuji si, že evropský projekt nezdílí všichni, ale přece jenom musím tady vyslovit kritiku. Vždyť tady panovala dohoda k určitým záležitostem. Hovořili jsme o investicích Evropské unie pro podporu pracovních příležitostí a konkurenceschopnosti. To získalo širokou většinu proto, aby došlo ke i k zahájení eh, této iniciativy. Existovala tady mm, dohoda ve většině evropských států. Eh, měli jsme přece jenom také širokou většinu, velkou většinu eh, pro všechny tyto otázky a to všechno znamená, že po desítky let tady dochází vlastně ke spožďování a nedodržování toho, co se proklamuje a co se pak dělá. A my jako Evropský parlament za to neneseme odpovědnost. Myslím si, že je třeba to naprosto jasně říci. E, myslím si, že teď dochází k tomu, že ten rozpor mezi Evropským parlamentem a radou začíná být stále více viditelný. Možná, že by bylo na čase, abychom eh, jaksi tvrdším způsobem vyslovili náš nesouhlas s postojem rady. A protože Evropská unie potom bude odmítána stále více občany. Děkuji, vážené kolegyně, kolegové. Trošku se spožďujeme oproti plánu, takže bych poprosil, aby poslední řečníci, které mám na seznamu, se omezili na dvě minuty ve svých příspěvcích. Prosím, pan Ali. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh rozpočtu, tak jak ho navrhovala komise, byl zaměřený na priority. Tyto priority definoval Evropský parlament. Nebudu tady zacházet do podrobností, ale myslím si, že pan Fernandeš eh, tady odprezentoval zprávu, která byla naprosto vyčerpávající v tomto smyslu. A já bych chtěl říci, že plně podporujeme ty body, které zmínil. Všechny priority, které zmínil pan Fernandeš a ostatní kolegové, jako je energetická unie, zaměstnanost, vytváření pracovních míst, toto všechno je vlastně takovou novou odpovědí, kterou se snažíme eh, nalézt, takovou správnou reakcí, kterou se snažíme reagovat na eh, nový vývoj. Ale vidíme tady škrt ve výši 1,4 miliardy eur v tomto rozpočtu. Když to porovnáme s předchozím rozpočtem, tak nám říkáte, že došlo vlastně k malému zvýšení, ale když tam započítáme inflaci, tak dojdeme k závěru, že to je nižší rozpočet než ten loňský a to povede k negativním důsledkům. V tuto chvíli nemůžeme eh, hovořit o všech těch škrtech eh, konkrétně, ale vidíme, že v nich, eh, k ním došlo v okruzích 1A, 1B, 2 a 4. A největší škrt je čtyřce globální Evropa. Je to téměř 5%, snížení prostředků téměř 5%. A rada tady navrhuje celou řadu škrtů. A jak jsem říkal, tyto škrty budou velice problematické. Je jasné, že to, jsou, že to je snížení rozpočtu v prioritních oblastech. A to jsou prioritní oblasti, na kterých už se shodl parlament, rada i komise. Škrty v eh, okruhu čtyři ohrozí naše politiky, které mají za úkol najít řešení migrační krize. A všichni vidíme, co se stalo za posledních několik měsíců. Migrace je stále naléhavějším problémem a musíme najít nějaké řešení. Nicméně po všech těchto navrhovaných škrtech, především v oblasti politiky eh, sousedství, není mi jasné, jakým způsobem se tedy vyrovnáme s tím přílivem migrantů, s migračními toky, protože je to závažný problém, který nemůžeme zanedbávat. Myslím si, že bychom měli být konzistentní, pokud jde o naši pozici. A měli bychom se skutečně snažit v nadcházejícím trialogu dosáhnout dobrého výsledku, měli bychom být jednotní ve svém přístupu k tomuto vyjednávání s radou a měli bychom se držet toho, co už říkali ostatní kolegové. Děkuji. Mm. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Rád bych eh, navázal na to, co řekl kolega z EPP k plítvání prostředky a ke škrtům. On možná myslí, že tady máme špatné plítvání nebo méně špatné, ale já myslím, že vždycky je třeba bojovat proti plítvání. Vždyť to jsou stále prostředky daňových poplatníků. Nemůžeme rozhodně připustit takový přístup. Nemůžeme připustit, aby docházelo k neproduktivním výdajům. Proto je důležité dělat to třeba, že rozpočet Evropského parlamentu je jenom 1% rozpočtu. Pro mě neexistují různé kategorie plítvání. Plítvání veřejných prostředků je třeba potírat vždy. A teď zcela obecně k obecnému plánu rozpočtu k obecnému návrhu. Já již jsem svý, svůj postoj vyjádřil na zasedání koordinátorů, ale jsou tady ještě dva, tři body, které bych zde opětovně rád uvedl. Za prvé, rada není vůbec koherentní ve svém postoji Rada by měla stanovit své priority, dát jednoznačný směr a říct si nám, jak chce stvárňovat rozpočet. Máme tady rozpočtové položky, rozpočtová čísla, kde rada navrhuje 20, 30, 40% procentní snižování jak u pladeb, tak u závazku. No co to znamená? Znamená to, že Rada a členské státy nevěří těmto programům. A proto je třeba, aby rada popřemýšlela dále, co s tím. Pakliže nedůvěřují rozpočtovým položkám, no tak pak by vůbec neměla být takováto rozpočtová položka v návrhu rozpočtu obsažena ale je třeba zvážit, zda je smysluplný financovat, smysluplné financovat nějaký program či nikoliv, co se týče pladeb postoj rady mm, má úplně jiný směr, než to, co my očekáváme. My jsme pracovali s paní komisařkou Georgieva, abychom vyřešili problém neproplacených závazků. Eh, a rada teď předložila návrh, kde ten rozpor a propast mezi závazky a platbami se stále zvyšuje. Jak můžeme toto vyřešit? Bylo je třeba snížit závazky a zvýšit platby. A pak bych rád navázal na to, co tady řekl kolega z ALDE. I tady je třeba přispět k řešení problému migrace. Chceme-li pomáhat zemím původu, možná, že bychom mohli zlepšit podmínky tak, aby lidé zůstávali ve svých respektivních zemích a necítili se být nuceni putovat do zemí jiných. Ale tady k tomu je třeba na k dispozici prostředky. Víme ku příkladu, že Evropská unie je hlavním vývozcem zbraní do konfliktních oblastí na jedné straně tady vydáváme prostředky a na druhé straně přispíváme k vedení válek a k migraci obyvatel. Tady musíme být důslednější. Děkuji, pan Maragal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, můj postoj je v souladu víceméně s tím, co říkal pan Fernandez v souvislosti s postojem rady. Ehm, v tomto smyslu nechci nic připojovat, jenomže s ním absolutně souhlasím. Ehm, chtěl jsem tady zdůraznit jednu úvahu, jak bych to měl vyjádřit, no, která se týče sdílené odpovědnosti tohoto parlamentu. Nemůžeme uniknout před tímto postojem rady, abychom akceptovali to, co se děje každým rokem, že v odpovídajícím třístraném jednáním budeme akceptovat prostě tří eh, snížení a škrty rozpočtu ze strany rady. Máme tady odpovědnost, jak našeho výboru, tak parlamentu, eh, protože větší Evropský parlament chce, většina v Evropském parlamentu chce, vést odpo, dostat své odpovědnosti. Máme tady eh, jasnou odpovědnost ve vytváření, spoluvytváření rozpočtu a proto musíme odmítat eh, tuto neochotu členských států. Nestačí, abychom tady diskutovali, jak zminimalizujeme škrty rady to, oč diskutujeme, je, zda tady znásobíme prostředky pro fondy na podporu zlepšení situace v oblasti migrace. Strate- roz- položka pro Frontex se nenavýšila. To není pouze problém humanitární pomoci a bezpečnosti, je to problém globální migrační politiky Evropské unie a odpovědnosti všech členských států v Evropské unii. O tom hovoříme. Stejně tak, jako musíme hovořit ne o tom, jak snížíme dopad EFSI, Horizontu 2020 nebo Connecting Facility, nejbrž jak zachováme programy v jejich integritě, jak tento rok, tak příští rok, abychom dosáhli definovaných cílů. Domnívám se, že tento parlament a celý soubor Evropských uní v současné době hrají o svou věrohodnost a schopnosti pokročit kupředu v, tom, v této konstrukci Evropy, protože v těchto dnech, v těchto týdnech je to stále více ohroženo. Děkuji. Thank you very much. Thank you colleagues for... Děkuji vám, vážení kolegové, za vaše podněty. Je samozřejmě zjevné, že problém migrace si žádá evropskou odpověď, což je zapotřebí, aby se projevilo v evropském rozpočtu příští rok. Chtějí si oba zpravodajové ještě vzít slovo, pane Fernandesi, pane Depre? Otázka zní, jestli si chcete ještě vzít slovo. Teď na konci tohoto bodu pořadu jednání. Ne, dobře, děkuji tom případě se můžeme přijít, přejít k dalšímu bodu pořadu jednání, což je prezentace komise o současné situaci implementace Horizontu 2020, nástroje pro propojení Evropy, kosme a iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Generální ředitelství pro rozpočet eh, nám nyní ukáže prezentaci a poté členové výboru budou mít možnost eh, se vyjádřit. A poté, pokud budou nějaké konkrétní otázky z vaší strany, eh, pak eh, generální ředitelství eh, zodpovědné za tuto oblast tu má svého zástupce a bude moci poskytnout odpovědi. Máme tady pana ředitele Prezu, který bude nyní prezentovat a prosím, mám, má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já vám poskytnu přehled současné situace eh, implementace těch čtyř programů, o kterých jste se právě zmínil. Eh, ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že mý kolegové z příslušných generálních ředitelství jsou zde, aby odpovídali na konkrétní otázky a další případné připomínky ta slideshow, kterou mám nachystanou, je poměrně hustá a nabitá informacemi a já proto to vezmu rychle. E, jsou tam e, konkrétní čísla, e, na která se můžete dále ptát a která mohou být předmětem další diskuze. Pokud bych mohl začít tou souhrnou tabulkou, která možná na obrazovce bude trošku špatně vidět, ale máte ji před sebou i na papíře nebo je k dispozici, tak ta tabulka ukazuje pro všechny čtyři programy, do jaké míry byly implementovány v roce 2014, jaká je situace v roce 2015 oproti tomu předchozímu roku, Staženo ke stejnému datu a ukazuje eh, tedy, eh, jaká je úroveň závazků, které byly proplaceny v roce 2000, nebo které eh, jsou vytvořeny v roce 2016. To, abychom měli takovou perspektivu o současné situaci. Hlavní sdělení, které z té tabulky vyplývá, zní, že rychlost implementace v roce 2015 se zvýšila celkově vzato. A já se nyní soustředím zejména na závazky ve své prezentaci. U všech těchto programů jsme vysoko nad mírami které byly stanoveny v rámci závazků na konci srpna e, před jedním rokem. A chtěl bych také zdůraznit, že v roce 2014, navzdory tomu, že došlo k určitému spoždění při schvalování právního základu a že vznikly určité obtíže při spuštění, e, všechny programy byly nakonec implementovány na 100 A ty prognózy, které nyní e, vytvářejí e, služby komise ohledně toho, co nás čeká dále, tak podle těchto prognóz všechny programy budou plně implementovány i na konci roku 2015. Když se nyní přesuneme k dalšímu slajdu, tak tady bych vám chtěl eh, ilustrovat eh, postupně ty jednotlivé programy a jejich proces implementace, eh, který po poskytnutí rozpočtových prostředků, tam, jsou, tam potom je zahájeno výběrové řízení, zadávání smlouvy, předfinancování a potom vyplácení průběžných pladeb. Tak u Horizontu 2020 Eh, byla zveřejněna výzva k podávání návrhů zatím a ta zatím eh, pokrývá zhruba 16 eh, miliard, což je většina výdajů z horizontu 2020. A ten proces, respektive ten průběh chystaných projektů, je, nebo převyšuje Eh, dostatečné, současně dostupné finance. Eh, teď eh, tedy se podívejme na úspěšnost jednotlivých uchazečů a můžeme zjistit, že v současnosti přes 37 tisíc návrhů bylo podáno v rámci této výzvy a to za prostředky z rozpočtu ve výši 70 miliard. To tedy takový je dosavadní průběh výběrového řízení, kde úspěšnost je hlavním kritériem. 4818 návrhů e, bylo dále zváženo a to eh, v rámci smluv za 8,5 miliard euro eh, v rámci horizontu 2020. Eh, v relativních číslech je to úspěšnost návrhů zhruba 13 z celkového počtu návrhů, který jsme obdrželi. Pokud jde o ty ostatní výzvy, tak ty všechny byly zveřejněny a e, proces výběru nyní probíhá a veškeré závazky budou stanoveny do konce roku 2015. Dále k horizontu 2020 e, také zmíním e, finanční nástroje, které spravuje Evropská investiční banka a Evropský investiční fond. Tyto nástroje umožní financování až do výše 3,3 miliard eh, na operace s příspěním z Evropské unie, eh, to je z Evropské investiční banky a potom 2,3 miliard prostřednictvím Evropského investičního fondu. Vzhledem k zprávě o průběhu prvního semestru eh, od Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu eh, implementace finančního nástroje pro výzkum a inovace pokračuje nesmírně dobře a eh, tam budou absorbovány finance v rámci půjček a záruk a to v, po eh, celou dobu, která je těmito závazky pokryta. Takže i u těchto finančních nástrojů eh, Horizontu 2020 i tady zatím plníme plán. Eh, teď přejdu k programu COSME, což je program, který cílí na malé a střední podniky. Tady máme různé složky, které se financují z evropského rozpočtu. E, ta první z nich se týká takzvané sítě, e, evropské sítě podnikání Enterprise Europe Network. E, tam proběhly v roce 2014 dvě výzvy k podávání návrhů. 24 konzorcí bylo vybráno které e, vlastně zastřešují 599 e, organizací. E, jsou pokryty všechny členské státy, celá 28. A téměř 90 grantů z dostupného rozpočtu už je zadáno a ten zbytek bude zadán na konci roku takže to také probíhá podle plánu. Pak to máme další složku COSME a to je Erasmus pro mladé podnikatele. Tady byly dvě výzvy, jedna v roce 2014 a druhá v roce 2015. V té první bylo podáno 111 návrhů a z těch bylo vybráno 15 projektů. Čísla u eh, roku 2015 jsou 105 podaných návrhů a proces jejich výběru a hodnocení eh, nyní eh, končí, brzy skončí. Takže i tady můžeme říci, že implementace probíhá podle časového harmonogramu. Podobně je tomu i u finančních instrumentů které také e, jsou součástí COSME. E, tady máme takzvané EFG, Equity Facility for Growth, e, což je nástroj, který poskytuje rizikový kapitál s zárukou finančních institucí a to malým a středním podnikům. A tady máme také nástroj pro záruku za půjčky LGF. U EFG eh, e zatím proces probíhá, eh, protože probíhají eh, testy ze strany finančních prostředníků a proto vlastně poskytování prostředků začne na konci letošního roku a pak to nabere silnější obrátky. Pokud jde o nástroj pro záruku půjček LGF, Tady ta situace je taková, že poptávka je nesmírně vysoká ze strany malých a středních podniků. Tady e, vlastně e, existuje nedostatek, e, pokud jde o poptávku a způsobilé projekty. A jakýkoliv případný nedostatek bude dočasně pokryt Evropským fondem pro strategické investice EFSI a to v letech 2015 až 2017. A potom, e, co nejdříve, budou finance z COSME použity na pokračování těchto projektů. Takže i tady implementace e, probíhá správným tempem. Nyní se přesuneme k nástroji pro propojení Evropy, CEF. Tady e, máme poněkud jiný režim implementace, e, protože velká část nástroje pro propojení Evropy e, vlastně je součástí víceletého pracovního programu, který se shoduje se sedmiletým obdobím víceletého finančního rámce. A prostřednictvím této víceleté výzvy k podávání návrhů odpovídající část eh, celkového rozpočte pro sedm let už je jakoby předběžně zamluvená. A při každé každoroční tranži, která je schválena eh, v rámci rozpočtu, eh, jsou prostředky alokovány na projekty, které, které byly vybrány v rámci té víceleté výzvy. Tady eh, částky, eh, které už jsou tímto způsobem rezervovány nebo zamluveny, eh, činí zhruba 14,6 miliard na dopravu, včetně finančních nástrojů, potom téměř 2 miliardy u energetiky a 320 milionů u telekomunikací. Chtěl bych také zmínit, že u, u některých z těchto tří složek eh, jsou také eh, roční, každoroční programy, eh, které jsou předmětem také výzvy k podávání návrhu. Nyní, když si vezmeme ty jednotlivé složky individuálně. Tak, eh, nástroj pro propojení Evropy, eh, složka doprava. Tady máme čtyři víceleté a jednu roční eh, výzvu k podávání návrhu, která byla zahájena v září 2014 a e, výběr e, projektu skončil e, letos v červenci. Výsledkem je, že jsme obdrželi 681 způsobilých návrhů, které žádali o spolufinancování ve výši 33 miliard. Z toho bylo alokováno 13 miliard na 276 projektů. A v této fázi se podepisují individuální e, granty a proplacení předfinancování e, se uskuteční e, nyní od, od vlastně teď do konce letošního roku. Situace v, v energetické složce nástroje pro propojení Evropy e, je taková, že byla zveřejněna první víceletá výzva k podávání návrhu v roce 2014 a potom další dvě v roce 2015. Pokud jde o tu výzvu z roku 2014, e, výsledek je takový, že že jsme alokovali 647 milionů euro na 34 projektů a pokud jde o ty dvě výzvy z roku 2015, eh, tam máme 150 milionů eh, alokováno na 20 projektů. A třetí výzva, která začala eh, letos v červnu, počítá s alokací zbývajících prostředků, které jsou k dispozici v rozpočtu v roce 2015. A konečně nástroj pro propojení Evropy, e, složka telekomunikace. Tady proběhly tři výzvy k podávání návrhů v celkové výši 28 milionů euro na telekomunikační projekty, to bylo v roce 2014, a osm výzev, které mají být spuštěny v září nebo říjnu letošního roku a ty budou tvořit celkem 46 milionů. Také u CEF máme finanční instrument. Tady ten proces trvá trochu déle než u grantů, nicméně i tady eh, už byla podepsána delegační dohoda s Evropskou investiční bankou, to bylo v červenci 2015. A eh, stávající operace v rámci pilotního projektu eh, projektových dluhopisů a také také záruk u TNT. To všechno se slučuje s novým eh, dluhovým nástrojem a eh, toto, eh, toto probíhá v souladu s časovým harmonogramem. Konečně ještě pohovořím o iniciativě pro zaměstnanost mládeže. A chtěl bych pouze připomenout, že v letech 2014 a 2015, tedy v rozpočtech na tyto dva roky, eh, bylo, eh, byly prostředky ve výši 3,2 miliard eh, alokovány a předfinancovány nebo frontloadovány v těchto dvou letech, což odpovídalo vysoké míře nezaměstnanosti mladých. A tady bych chtěl také připomenout, že při nejmenším stejná částka, tedy 3,2 miliardy, bude zmobilizována prostřednictvím Evropského sociálního fondu, což tedy celkem bude činit 6,4 miliard, což budou závazky na roky 2014 a 2015. Všechny tyto závazky tedy jsou stanoveny kromě jednoho operačního programu, který zbývá, ale to bude dokončeno v září, takže to budou celkové závazky a e, Potom na základě změn původních návrhů, pokud jde o předfinancování, 30 celkových prostředků bude vyplaceno v rámci předfinancování e, ještě v roce 2015. Pokud jde o implementaci v terénu, tak e, začalo to poměrně pomalu v roce 2014, nicméně nyní ten program nabírá rychlost a e, příjemci financí podle očekávání dosáhnou e, na, na zhruba 900 tisíc osob. V roce 2016 a v následujících dvou letech přibude ještě další milion osob, které budou těžit z tohoto schématu. Proto Eh, implementace se vlastně roz, nebo implementace posílí od letošního roku a bude se zvyšovat až do roku 2018. Nevznikne tedy žádná diskontinuita po roce 2015, pokud jde o implementaci. A ještě poslední věc k iniciativě pro zaměstnanost mládeže, eh, nyní na straně plateb. Zhruba jedna třetina eh, celkových prostředků je už vázaná a ta bude proplacena v roce 2015, 16 a ta zbylá třetina po roce 2016. Tak já předpokládám, že možná budete mít otázky. Eh, ohledně, eh, Evrop, ohledně iniciativy pro zaměstnanost mládeže po roce 2015. Přístup komise je takový, že na základě prvního hodnocení, které očekáváme na konci letošního roku, eh, v rámci přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce, tak tam proběhne hodnocení toho, zda bude zapotřebí prodloužit eh, iniciativu pro zaměstnanost mládeže a to na základě stávajících výsledků. Takže já bych eh, tímto skončil. Eh, moje hlavní sdělení je, že celkem vzato ve všech čtyřech programech implementace probíhá dobře a v souladu s časovým harmonogramem. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát. Pokud jsou zde dotazy či připomínky ze strany kolegů, prosím, pane Fernandeši. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji vám mnohokrát za prezentaci. Já jsem velice rád, že vidím takové eh, vysoké míry úspěšnosti, takže prosím, eh, mohl byste toto také sdělit radě? Jako vy jako komise, mohli byste prosím říci radě, jak moc úspěšné ty programy jsou, protože potom to pro ně bude důležitá informace, protože podle Eh, rady a jedním z nejdůležitějších kritérií, kritérií právě míra absorpce, využívání prostředků. Takže prosím, řekněte tyto informace co nejdříve také radě. A možná se nám podaří eh, radě tyto informace sdělit velice rychle a zítra tady budou moci už doladit nebo poupravit svoji pozici, protože koreper a jednání na koreperu bude už zítra máme tady stoprocentní eh, položky, například Erasmus 2020, Cosme, nástroj pro propojení, propojení Evropy a tak dále. A to ukazuje, jak rozumné a řádně zdůvodněné jsou pozice Evropského parlamentu a komise. My se shodneme na tom, že tyto eh, linie je třeba posílit nebo minimálně ponechat na stávající úrovni, protože tam skutečně dosahujeme výsledků. A to proto, že tady míry implementace provádění jsou stoprocentní a to je velice dobrý výsledek. Rada chce u těchto položek seškrtat rozpočet. A jsou tady konkrétně položky, kde máme velice dobrou absor- míru absorpce. Takže tady bude důležité, aby komise se snažila radu přesvědčit o tom, jak důležité tyto položky jsou. U některých položek v rámci kosme, pokud to správně chápu, je třeba ještě mít k dispozici větší finanční prostředky, ale mám jednu otázku. Kosme je velice důležitý pro malé a střední podniky. Takže se chci zeptat, zda bychom tady neměli spíše navyšovat. A pokud jde o iniciativu pro zaměstnanost mládeže, tak vzhledem k tomu, jaký, jak veliký je počet nezaměstnaných mladých lidí v Evropě, dobře, tady čísla nám trošičku klesají, nicméně se mi zdá, že toto je právě iniciativa, ve které je třeba pokračovat. A proto bych si chtěl vyslechnout informace v tom smyslu, proč došlo k spoždění provádění této iniciativy v některých členských státech, protože v některých členských státech tam je obrovské spoždění, pokud jde o provádění této položky. V roce 2016 v parlamentu budeme muset pokračovat, alespoň podle parlamentu, teď budeme muset pokračovat v této iniciativě. Možná budeme muset trošku upravit některé položky v rozpočtu, ale velice by mě zajímalo, co si o tom myslí komise. Proč tedy v některých členských státech jsou spoždění v tomto smyslu? Rozhodně se chceme spíše snažit podpořit členské státy v tom, aby využívali tyto finanční prostředky, protože nezaměstnanost mladých lidí to bude nezbytně jedna z našich priorit. Děkuji vám, pane Fernandeši, pan Karia Estabal který je zpravodajem pro rozpočet 2015. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, skutečně první věc, o kterou požádat komise, aby eh, tyto údaje dala také radě, jak už na to upozornil pan Fernandez. Hmm, řekli jsme, že tady nemáme dostatek prostředků a to, co se stanoví, není v souladu s tím, co škrtá rada, protože říkají, že tady není dostatečná absorpce a není dostatečně prostředků. Evropská unie má celá řadu projektů, programů, e, které by však mohly být uskutečňovány. Náš výbor žádá Evropskou komisi, aby nám řekla, jak bude implementovat ty programy a také ptal, žádá o jednání o rozpočtu 2016, protože není logické, když se vidí, že programy nejdou dobře, neměli bychom žádat více peněz s tím ohromným množstvím priorit, které teď máme, s těmi nouzovými a urgentními situacemi, které je třeba řešit. To, co tady bylo předloženo, ukazuje, že přece jenom tady se postupuje rychle Myslím si, že v pozměňovacích návrzích k rozpočtu, které předložíme, navýšíme prostředky pro Horizon 2020 a Connecting Facilities, eh, které eh, s díky nebo spíše vinou EFSE byly zkráceny. A já teď mám dvě otázky. Na první se týká kosme tam, kde se hovoří o long guarantee facility, eh, pan Pres vysvětloval, že protože tady je mm, větší požadavek, než kolik se může financovat rozpočtu, má být pokryto EFSI, ale později se to má zase převést. Mohli byste nám k tomu dát nějakou informaci, jak to tady vypadá skutečně s čísly a potom, co se týče zároky pro zaměstnávání mládeže. Pravda je, že se to spozdilo. Byla tady řada zemí, které podepsaly programy příliš pozdě a proto plnění není moc dobré. Eh, zdá se, že do roku 2017 to nezačne pořádně fungovat. To je první program. A druhý program, a ráda bych se od komise dozvěděla máli více údajů, já jsem dostala příspěvky k tomu, že tam, kde začíná se implementovat eh, s programy, nedospívá se k žádaným a žádoucím výsledkům to znamená pomoci mladým lidem dostat se na trh práce. Zdá se, že se tady někdy nesprávně užívají prostředky, co se týče vytváření pracovních příležitostí, protože když už se vytváří, tak jsou zase příliš málo placena ta pracovní místa. Tady se chci zeptat komise, zda má takové informace a zda má nějaké nápady, jak by se tato situace mohla zlepšit a co se stane v budoucnosti. V roce 2014-2015 jsme se spozdili s penězi a jestli tedy začneme 2017, nevím, zda tedy budeme modifikovat programy, protože dospíváme vlastně už k tříletému spoždění. To je vše, děkuji. Thank you. Děkuji vám. Jsou tady ještě nějaké další otázky či připomínky? Pokud ne, tak teď bych předal slovo zpět panu Prezovi a dalším eh, kolegům, které mají na starosti přímo programy Kosme a iniciativa pro zaměstnanost mladých. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Já odpovím na obecné otázky, které položil pan Fernandeš a paní Gadia Estavel. Abych tady poskytl, eh, nejdříve byla žádost, abychom eh, tato čísla o úspěšnosti implementace poskytly radě. Komise každý týden posílá podrobné tabulky o stavu implementace, eh, závazku a tak dále parlamentě, parlamentu i radě. Rada zdůvodňuje své navrhované škrty tak, oni to tady eh, argumentují to tímto způsobem ex post, říkám, oni se dívají na eh, míru implementace z června a na základě toho, alespoň my to tak předpokládáme, usuzují o tom, eh, jaká bude situace v celém roce 2015. V červnu ale ještě nejsou všechny prostředky Eh, konkrétně určeny a vynaloženy. Já jsem se tady snažil vysvětlit poměrně podrobně ten proces. Existuje urča, určitá posloupnost úkonů, nejdříve je výzva, potom posuzování eh, těch předložených návrhů, potom je ještě tady nějaký čas, který eh, uplyne od chvíle do chvíle, než jsou prostředky tady konkrétně zacíleny a vynaloženy. Takže pokud tímto způsobem Eh, rada udůvodnila škrty, tak bych očekával, že eh, ráda na základě těchto informací eh, jak se přehodnotí ještě své stanovisko. Když dovolíte, tak bych předal slovo paní kolegyni, která sedí vedle mě a je zodpovědná za iniciativu pro zaměstnanost mladých a ještě další kolegyně pro Kosme. Paní Rojte, pardon. Takže prosím, eh, aby vaše paní kolegyně zodpověděla otázky, které se týkají konkrétní situace v členských státech, počtu pracovních míst a tak dále. Zazněly tady dvě otázky. Děkuji mnohokrát. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit této diskuse, protože i pro komisi je velice důležité zajistit, že budeme provádět kvalitní projekty, které skutečně podpoří budoucí zaměstnanost mladých lidí. A mohu tady Eh, jak si zdůvodnit, proč nemáme dostatek dobrých informací a proč nejsou naše výsledky až tak úspěšné. Některé členské státy, které jsou příjemci v rámci této iniciativy, vytvořily tak komplikovanou strukturu, že jim trvalo poměrně dlouho, než se schválili ty operační programy a než zajistili, že eh, příslušné položky v rozpočtu budou příslušným způsobem přiřazeny regionům. Schválení operačních programů trvalo, tedy pokračovalo i v roce 2015 a v tuto chvíli máme ještě jeden operační program v rámci iniciativy eh, pro zaměstnanost mládeže, který ještě nebyl schválen. Nebudu říkat, který je to členský stát, ale věříme, že do konce září letošního roku všech 34 operačních programů, které mají nějakou složku z iniciativy pro zaměstnanost mládeže, že budou schváleny. kritéria pro výběr, na kterých by se měly shodnout monitorovací výbory, ještě nebyly dokončeny v celé řady členských států. A to jsou právě třeba některé členské státy, které jsou, které jsou největšími příjemci v této eh, oblasti. Ještě v září proběhnou setkání monitorovacích výborů, které, kde chceme tedy zajistit, že skutečně se celý proces urychlí. Máme tu ještě jednu důležitou složku, která je potřebná pro implementaci této iniciativy, a sice posílení kapacity eh, veřejného sektoru a těch prostředníků, které mají na starosti zpracování celého eh, procesu a kteří mají za úkol tedy nějakým způsobem kontaktovat neaktivní mladé lidi, kteří potřebují zaměstnanost. A je třeba také zajistit, že tyto instituce fungují řádně a že lepším způsobem, nebo tady způsobilým způsobem, jak si eh, budou plnit potřeby mladých lidí. Eh, jmenování příslušných orgánů pro ty operační programy, což je základní podmínka pro to, aby mohly členské státy posílat žádosti o platbu Eh, Evropské eh, komisi, to je propojeno všechno s operačními programy, takže v některých členských státech tady došlo k celé řadě technických administrativních spoždění při implementaci těchto programů. Nicméně eh, v rámci sdíle, setkání těchto monitorovacích výborů, kterých se účastní naši kolegové z komise, víme, že tady už teď víceméně ten proces je nastavený správně a že doufejme v budoucnosti tady nám to přinese pozitivnější ukazatele a čísla. Máme tady také eh, opatření v oblasti kvality a tak dále. Chtěl bych říci, že to nejde jenom o to, že by se 6,4 miliardy eh, měly eh, tratit v Evropě na zaměstnanost mladých, protože většina, valná většina operačních programů, které zatím byly schváleny, ukazují, že členské státy, které nejsou způsobilé pro eh, tuto iniciativu pro zaměstnanost mládeže, mají také své vlastní programy a iniciativy, které se týkají zaměstnanosti mládeže a celková částka v tuto chvíli je 12,7 miliard eur, ne 6,4 miliardy eur. To jsou tedy celkové prostředky k dispozici na to, aby mladí lidé získali přístup na trh práce. Takže je to vyšší částka. A měříme, věříme, že eh, nařízení OMFF, článek 14, kde se hovoří o tom, že eh, rozpočtové marže eh, v příštím roce během toho středně, hodnocení ve střední, střednědobého by měly být nasměrovány právě na tyto typy iniciativ a že tedy uh, tímto způsobem bude pokračovat do jisté míry závazek předchozího parlamentu v tom smyslu, že má být navýšen e, objem prostředků na tuto záležitost. Protože v Evropě e, více než 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí potřebuje tady další podporu v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. A teď ještě poprosím o odpovědi e, k programu COSME. Není to pan Najman? No, děkuji vám mnohokrát. Finanční nástroje, kosme a a e, záruka pro půjčky, ta poptávka je obrovská a e, dalece převyšuje objem prostředků, které máme k dispozici v rámci kosme. A pro tuto chvíli, jak e, vysvětloval pan Presa, pro tuto chvíli tedy eh, využíváme financování z EFSI, abychom jak si tímto způsobem předběžně mohli ty finanční prostředky využívat a abychom pokryli eh, poptávku až do konce roku 2017. A problém se nám tady objeví po roce 2017, tedy v roce 2018, kdy už tedy samozřejmě nebudeme tuto možnost mít k dispozici. A my, to hovořím, my o tomto hovoříme eh, v úzké spolupráci s Evropským investičním fondem. Už jsme naznačili, že potřebujeme ještě 100 dalších milionů eur na rok 2018. A 200 milionů eh, ročně pro roky 2019 a 2020. To znamená, toto je něco, co musíme vzít v úvahu, až budeme vytvářet víceletý finanční rámec. Děkuji vám. A tímto bych, pokud nejsou tady ještě nějaké další odpovědi, pane Preso, pokud dovolíte, já bych ještě dal kolegyni, slovo kolegyni Rute, která ještě pohovoří o eh, zárukách pro půjčky a kozme. Ano, děkuji. Já jsem z Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Eh, paní eh, Sabal a pan Fernandeš se také hovořili, eh, také hovořili a ptali se na eh, implementaci Horizontu 2020. Takže já chci říct, že Horizont 2020 a ten předchozí program skutečně jsou programy, které eh, stoprocentně využívají svůj rozpočet každý rok. Takže bych chtěla skutečně podtrhnout to, že není důvod pochybovat o tom, že letos se nám nepode, že by se nám letos nemělo podařit implementovat rozpočet stoprocentně. Takže když se eh, rada zaměřila na čísla z června, tak to je skutečně příliš brzy na to, aby mohla dojít k nějakým závěrům. Většinou skutečně ty prostředky se zacílí až koncem roku. Pan Fernandeš také se ptal na důvody, proč je třeba takovýto rozpočet vůbec mít. A já bych chtěla v tuto chvíli upozornit na jeden velice důležitý trend, ke kterému teď dochází. V porovnání s předchozím programem FB7, Počet žádostí, které teď dostáváme v oblasti inovací a výzkumu, je daleko vyšší a v důsledku toho nejsme schopni financovat ani ty projekty, které, mají, které jsou hodnoceny jako vynikající. Takže když se podíváte na ten předchozí rámec programu, tak jsme byli schopni financovat asi 20 žádostí, které jsme dostali. A teď máme asi 13 A v některých oblastech, například Eh, jsou to výzvy, které se týkají zdravotnictví, tak ta míra je třeba jenom 4%. Takže vidíte, že skutečně velký počet velice kvalitních žádostí nemůže dostat financování a to je skutečně na úkor inovačních projektů a to právě v době, kdy Evropa inovace potřebuje. Takže toto by byl můj argument pro to, abychom skutečně do této oblasti přesunuli větší finanční prostředky. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí o slovo? Někdo z komise? Jestliže ne, pak uzavírám debatu o tomto bodu pořadu jednání a přejdeme k dalšímu bodu, což je hlasování. Bude to hlasování o zprávě pana Depre o situaci ve Středomoří a potřebě uceleného přístupu EU eh, e k migraci. Začneme tedy s hlasováním. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 1. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 2. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 2a, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Ano, pozměňovací návrhy 6, 5 a 4 samozřejmě odpadají, protože byl přijat kompromis. Odstavec 2a, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 3, kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 4a, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 5, pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 5, pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 6, návrh 16. Kdo je pro? Proti? To ověříme elektronicky. Takže eh, opakuji, odstavec 6, pozměňovací návrh 16, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? So, yes, The, okay, the, the vote is... Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. Ano, zamítnuto. Výsledek hlasování byl jasný, takže je to zamítnuto. Odstavec 7, pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? To zase ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 7, návrh 18. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že zamítnuto, ale zase to věříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstavec 7. Takže teď od, odstavec 7, pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 7a, návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 7b, návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 8a, návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 9, návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato. Dobře, ověříme. Ověřujeme elektronicky a zahajuji hlasování. 23. Pozměňovací návrh 23. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10, návrh 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Odstavec 10, návrh 25 odpadá, protože byl přijat návrh 24. Odstavec 11, návrh 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněném znění. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. a je to přijato 23 hlasů pro, 4 proti, 3 zdržení. Paní Gardia Zabal, u dalšího bodu nejsou žádné žádosti o transfer eh, ani od vás, ani od paní Holmeier, takže končím schůzi a sejdeme se tu znovu v 15.00. Děkuji vám. Yeah, was okay? Yes, great. Okay. Good. Yeah, so on the first one here, I mean, I was